je tedy přijat. Paní Bebre de Brun mi sdělila, že stahuje svůj mandát a to od 3. května. Parlament bere na vědomí eh, toto eh, stažení a eh, sta- konstatuje, že její mandát je obsazen od tohoto termínu 3. května. Příslušné orgány Rumunska mi sdělili, že paní eh, Minodara Klivety eh, je zvolena náhradníkem za paní Rovana Plump. Vítám vás, nová kolegyně, a připomínám, že na základě článku 3 odstavce 2 eh, našeho jednacího řádu to také znamená, že nebyla nalezena, nebyly nalezeny žádné překážky pro přijetí eh, nové eh, kolegyně. A dále také eh, je konstatováno, že paní Klivety nemá žádnou funkci, která by byla neslučitelná.